Deutsch haben wir ja. Einen schönen guten Morgen. Přeji dobré ráno. Milé kole, kolegyně, milí kolegové, mám radost, že jste se všichni dostavili takto v brzkou ranní hodinu, protože dneska máme před sebou důležitý úkol a sice ustavit zvláštního, zvláštní výbor, jehož název je příliš dlouhý, proto ho nebudu přečítat, protože bychom nabrali spoždění. Doufám, že všichni ti, kteří eh, mají právo hlasovat, se zapsali na seznam a rád bych nejprve upozornil na to, že paní Gomez eh, nahrazuje paní Ferreru eh, v rámci frakce SAD. Potom jsou změny ještě u EKR. Pan Ashley Fox nahrazuje paní Sinborn a pak je tu ještě jedna změna u zelených Pan Káto nahrazuje Evu Žolí a u FDD markovali kolegu Rolandu, se, Rolando Sepaxose. Musím tedy upozornit na to, že to nejsou zástupci, ale podle jednacího řídu, řádu eh, tedy členové. Rád bych také upozornil na to, že dneska se koná pouze ustavující zasedání tohoto výboru, veškerá další práce potom bude probíhat za vedení toho eh, předsednictví, které dnes zvolíme a také za vedení koordinátorů. Doufám, že máte všichni s sebou hlasovací karty pro případ, že bychom je potřebovali. V tuto chvíli mohu konstatovat, že splňujeme podmínky pro kvórum, to znamená, že musí být přítomna čtvrtina členů tohoto zvláštního výboru. Konstatuji tedy, že jsme kvora dosáhli. Má někdo nějakou výhradu? Ne, není tomu tak. To znamená, že se dostáváme k volbě. Prosím vás o klid, protože je to ustavující akt, který vyžaduje nejvyšší, eh, co možná největší pozornost všech zúčastněných. A dovolte mi, abych přistoupil k volbě předsedy našeho zvláštního výboru eh, Eh, pomalu, pomalu nechte mě prosím domluvit a prosím vás o návrhy. Eh, pro, přihlásil se pan kolega Balc. Děkuji, děkuji pane předsedo. Jménem EPP bych rád jako pana předsedu tohoto zvláštního výboru navrhl pana Lamasura. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké další návrhy. Vypadá to, že žádné další návrhy nejsou. Souhlasíte tedy s tím, abychom hlasovali aklamací? Nikdo nic proti tomu nemá. To znamená, že mi nezbývá než konstatovat, že pan Lamasur byl jednomyslně zvolen předsedou tohoto výboru a tím mu tedy předávám vedení. Děkuji. Mes chers collègues. Vážení kolegové, rád bych poděkoval Markusi Ferberovi a mám zde taky takovou výčitku. Podle postupu by se měl ujistit, že navržený kandidát souhlasí. Ale rozumí se samo sebou, že podlehl nadšení sálu já bych rád vyjádřil svou vděčnost a děkuji vám za vaši důvěru. A teď přistoupíme ke jmenování ostatních členů předsednictva. Konference předsedu rozhodla, že zde budeme mít tři místo předsedy. A rád bych předložil k hlasování volbu prvního místo předsedy. Máme kandidáta? Nebo návrh? Pan Messerschmidt? Děkuji, pane předsedo. Pan Benlik je naším kandidátem za frakci S. Pan Bern Luke splnil své povinnosti, předložil prohlášení o finančních zájmech, je příznivě nakloněn své kandidatuře, ano, takže prosím, navrhuji, abychom hlasovali aklamací. Promiňte, paní Gular. Jménem Alde bych požádala o hlasování. Dobře, takže budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro kandidaturu pana Lukeho? Všechna hlasování mohou být, pokud se týká jmenování, tak mohou být tajná. Takže já žádám, aby to bylo hlasování tajné. Ano, pokud to požádá, o to požádá 8 lidí. Ne, nepožádalo 8 lidí, takže hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Děkuji. Takže pan Luke má většinu a je zvolen prvním místopředsedou. Pane Luke, pojďte se posadit tady vedle mě. Druhý místopředseda. Máme nějaký návrh? Ano, promiňte. Pan Dimasio. GUE NGL chce navrhnout Marisu Matias. Děkuji. Ještě nějaké další kandidatury? Není tomu tak? Paní Matias splnila své povinnosti, předložila žádost o finančních zájmech. Paní Matias, přijímáte svou kandidaturu? Ano, je to tak? Takže budeme hlasovat zvednutím ruky, pokud všichni souhlasí s tímto principem. Ano, hlasujeme zvednutím ruky. Děkuji. Nikdo není proti? Nikdo se nezdržel? Je to přijato. Blahopřeji paní Matias. Paní Matias, pojďte se posadit na své místo v předsednictvu. A konečně třetí místo předseda. Máme kandidáta, pan Gigold. Jménem zelených bych rád navrhnul Evu Žoli na toto navrhované místo. Děkuji. Paní Žoli tady není dnes dopoledne, protože je na misi Evropského parlamentu v zahraničí. Splnila své povinnosti, vyplnila prohlášení o finančních zájmech a dala nám vědět, že není proti své kandidatuře, takže můžeme také hlasovat o její kandidatuře zvednutím ruky a aklamací. Nikdo není proti, takže kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Výborně. Takže paní Žul je také zvolena, takže ji zatleskáme. A slyší náš potlesk až do Afganistánu. Vážení kolegové, Děkuji. Nebudu vás už dále zdržovat, jen dva body. Chci vám říci, že máme úkol, který je velmi důležitý. Budeme neustále pod dohledem médií a veřejného mínění. A máme povinnost předkládat výsledky. A já bych doplnil, rychle výsledky. Konference předsedů vytvořila tento zvláštní výbor na 6 měsíců. A já myslím, že je opravdu v našem zájmu, abychom využili této chvíle a tohoto zájmu, který je věnován tomuto tématu kvůli jistým odhalením v tisku, abychom skoncovali s určitými praktikami, které jsou velmi spochybnitelné. Je to téma, u kterého, a je to velmi vzácné, bychom měli mít velmi široký konsensus. Bez ohledu na naši politickou stranu, bez ohledu na zemi našeho původu, bez ohledu na náš vztah k Evropě, k evropské konstrukci a k Evropské unii, všichni sdílíme vůli, aby v daňové oblasti panovala transparentnost a spravedlnost. A všichni jsme přesvědčeni, že je třeba skoncovat s určitými zneužívajícími praktikami, takže doufám, že budeme moci pracovat v tomto duchu. Konstatoval jsem, že většina členů výboru tax jsou také členové výboru Ekon. A jsem rád, že předseda výboru Ekon je jedním z našich členů a přirozeně společně on, já a další členové budeme dohlížet na to, aby se naše práce vzájemně doplňovaly, aby výbor tax nezasahoval do kompetencí výboru ekon a aby témata, která budeme řešit paralelně, byla řešena konstruktivně, bez duplicit a na základě dobrého porozumění mezi námi. Já už teď nechci zahajovat rozpravu na toto téma, ale zdá se, že pan Filip Lambert má technickou připomínku. Pane předsedu, není to úplně technická připomínka, ale vzhledem k tomu, že jsem jedním z iniciátorů tohoto zvláštního výboru, tak mám zde takové prohlášení. Chci říci, že pro nás bylo vždy jasné, že cílem našich prací je především změnit postupy, změnit praxi. Rozhodně se nejedná o nějaké veřejné obvinování kohokoliv nebo jakékoliv země. Chceme spochybnit určité praktiky, o kterých víme, že jsou rozšířeny v EU i mimo ni. A cílem naší práce, alespoň tedy v duchu nás, iniciátorů toho vyšetřovacího výboru, který se tedy změnil ve zvláštní výbor, je zajistit větší transparentnost a větší spravedlnost. To je to klíčové slovo, jak jste správně řekl. Naším zájmem je rychle pracovat, využít této chvíle, těchto možností, které se před námi otevírají, ale nesmíme zapomínat na náš cíl. Kdyby se ukázalo, že za šest měsíců nezavršíme naši práci, tak bychom měli mít právo v případě, že by toto nastalo, navrhnout konferenci předsedu, aby prodloužila trvání našeho výboru, ale měli bychom tomu už teď věnovat maximální energii. Jedná se o velmi široké téma, mandát, který jsme dostali, je také široký a myslím, že ho musíme plně využít. A já vás chci ujistit ze strany iniciátorů tohoto výboru, že Nechceme v parlamentu poštvat někoho proti někomu jinému. Naopak je to téma, kde můžeme získat široký konsensus, protože ty rozpory mezi těmi, kteří byli pro vytvoření tohoto výboru a proti, ty už jsou za námi a teď je třeba ukázat vůli parlamentu změnit postupy v této oblasti. Děkuji, vážený kolego, za vaše prohlášení. Pokud jde o trvání našeho výboru, O tom budeme hovořit společně, ale zkušenost mě učí, že pokud je o politickou práci, fyzikální zákon v této oblasti platí, to znamená, že práce vyplní veškerý čas, pro který jsme se rozhodli. To znamená, že plyn se rozprostřed veškerého prostoru, který mu vyhradíme. A tak toto funguje s prací. Pokud se rozhodneme, že tomu věnujeme dva roky, tak to budeme dělat dva roky. Pokud dvě hodiny, tak dvě hodiny. Pokud šest měsíců, tak šest měsíců. Ještě určitě budeme mít příležitost to upřesnit, ale myslím, že tedy sdílíme vaše slova. Pan Tojrer. Děkuji, pane předsedo. A nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu zvolení. Evropskému parlamentu a Evropské unii vůbec velmi záleží na ochraně autorského práva a proto si dovolím v tuto chvíli upozornit na to, že jme, moje osoba eh, jménem ALDE eh, již v září požádala o to, abychom takovýto zvláštní výbor k vyjasnění daňových pravidel eh, navrhli. Máme tedy velkou radost, že ten zvláštní výbor nakonec skutečně vznikl. Je správné, že Eh, iniciativa poslanců, kteří vyžadovali eh, vyšetřovací výbor, eh, přispěla k tomu, že se to opět objevilo na pořadu dne parlamentu. Já si myslím, že bychom si, že jsme si tuto smyčku mohli ušetřit, pokud bychom se hned bývali shodli na eh, tom zvláštním výboru. Právní analýzy ukázaly, že právě zvláštní výbor je tím nejvhodnějším nástrojem, jak nejlépe objasnit komplexní a složité otázky eh, daňové právy a daňových pravidel. To znamená, že se domníváme, že je velmi důležité, tak jak to řekl pan předseda, abychom využili současné chvíle a aby Evropský parlament učinil krok směrem vpřed, pokud jde o objasňování daňových otázek a aby přispěl k tomu, že občané získají dojem, že pracujeme na tom správném místě. Konference předsedů již eh, tedy s panem zpravodajem Messerschmittem eh, oznámila zvláštní zprávu, zvláštní iniciativu a proto by bylo dobré, kdybychom tedy měli nějakou cestovní mapu, nějaké plány, termíny v Hágu, v Irsku, eh, v Lucembursku, v Rakousku a v dalších zemích tak abychom ten zvláštní výbor, který právě vznikl a který eh, tedy způsoboval to, že jsme jako zvláštní zpravodajové nemohli pracovat, abychom tedy na to mohli navázat uh, a rychleji plnit úkoly, které máme před sebou. Děkuji. Très bien. Merci, mon cher Výborně, děkuji, vážený kolego. Takže si z toho beru to, že jste připraveni pracovat, dokonce jste už zahájili přípravné práce. A nyní pan Gualtieri. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Především blahopřeji k vašemu zvolení. Socialistická demokratická frakce je velmi ráda, že vznikl tento výbor. Je ráda, že spoustu frakcí se považuje za kmotry tohoto výboru a to je pozitivní, protože všechny politické frakce se tím pádem stotožňují s tímto výborem, tím pádem tento výbor bude mít dostatečnou podporu k výkonu své práce. My jsme velmi rádi, že jsme přispěli k odblokování té situace, která nastala tím, že jsme navrhli vytvoření tohoto výboru konferenci předsedu. Já si velmi cením toho vašeho krátkého úvodního projevu, ve kterém říkáte, že chcete úzce spolupracovat a také chcete navázat na tu zprávu z vlastního podnětu, kterou bude dělat výbor Ekon. Máme zde i zpravodajku, která je i členkou tohoto výboru. Myslím si, že tato spolupráce bude velmi plodná. Mandát tohoto výboru je velmi široký. Bude se jednat o přeskum specifické konkrétní situace, pokud jde o tax ruling. A bude se to také týkat částí smlouvy, s nimiž tato rozhodnutí možná nejsou úplně v souladu. Tím pádem výbor bude mít 6 eh, měsíců na to, aby vykonal svou práci a zároveň chceme, aby parlament byl schopen předložit návrhy, legislativní návrhy, nejen aby provedl tedy diagnózu té choroby, která trápí Evropu, ale také aby navrhl dobrou terapii. Přeji nám všem hodně úspěchů v práci. Děkuji, Roberto Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych vám i já jménem celé EPP co nejsrdečněji poděkoval a poblahopřál vám k eh, vašemu zvolení. Blahopřeji celému novému předsednictvu i já bych rád potrhnul to, co jste právě řekl. Myslím si, že v nadcházejících měsících bude důležité to, abychom všichni napříč politickým spektrem dobře spolupracovali. I my si přejeme hlavně to, abychom během příštích měsíců dospěli k dobrým výsledkům. Roberto Gualtieri právě e, zmínil velmi těsnou souvislost s prací výboru Econ. Já si myslím, že je to skutečně velmi důležité, protože ve výboru Econ se i nadále budeme vyjádřovat eh, k daňovým otázkám prostřednictvím té důležité legislativní zprávy a proto si myslím, že těsná spolupráce mezi výborem ECON a tímto zvláštním výborem eh, bude mít velký význam. A právě proto se velmi těším na eh, naši budoucí spolupráci, velmi se těším na výsledky naší práce, jsem zvědavý, jaké budou, doufám, že se nám z toho podaří vyvodit správné závěry a za, naš, za nás mohu říct, že práce může začít. Děkuji. Děkuji. Fabio De Masi. Já jsem Malino. Pane předsedo, i za mě vám blahopřeji ke zvolení, blahopřeji i zvoleným místopředsedům. Jsem poněkud překvapen tím nadšením, které v parlamentu vzplálo, pokud jde o objasnění e, zneužívání e, daňových otázek, ale samozřejmě, že se na to velmi těším a myslím si, že velká většina e, obyvatel už si eh, tedy eh, už se nebude tolik zajímat o to, kdo byl autorem té otázky. Já bych rád řekl, že i naše frakce přispěla k tomu původnímu nadšení pro tento zvláštní výbor, ale budiš. Dovolte mi, abych v této chvíli ještě jednou zdůraznil, že eh, tedy Eh, požadujeme, aby eh, evropské peníze byly eh, správně spravovány a kromě toho nám půjde o to, abychom tedy dostali co možná nejlepší přístup k dokumentům, aby byla zaručena co možná největší transparentnost, protože někteří Poslanci, kteří podporovali tento výbor, argumentovali hlavně tím, že díky tomu získáme lepší přístup k dokumentům na úrovni eh, národních států, kde tedy se odehrává daňová politika. To znamená, že se těším na eh, práci tohoto výboru. Doufám, že se nám podaří eh, vytvořit co možná největší transparentnost, pokud jde o dokumenty. Pan předseda tedy řekl, že musíme využít tu současnou chvíli tu hybnou sílu veřejného tlaku, s tím naprosto souhlasím a doufám, že nadšení kolegů bude trvat i po šesti měsících a doufám, že tady budou ochotni prodloužit poslání a existenci tohoto výboru i poté, pokud do té doby nevytvoříme dostatečné jasno. Děkuji. Děkuji. A posledním řečníkem je pan Fox. Well, good morning, Mr. Dobrý den, pane Lamasure, a já bych vám chtěl také poblahopřát k tomu, že jste byl zvolen. Skupina EKR se velice těší na spolupráci v rámci tohoto výboru. Pokud skutečně tato práce má být užitečná, já čekám, až kolega dohovoří. Jestliže tedy máme udělat, dělat užitečnou práci v rámci tohoto výboru, je potřeba, aby všichni jeho členové si měli na paměti, že daňová politika je exkluzivním pravomocí jednotlivých členských států. Mnozí se domníváte, že eh, konkuren... mnozí se domníváme, že konkurence daňová je velice dobrá věc a že také to představuje, že státy nemohou odebírat z příjmů svých občanů příliš mnoho. A proto cílem eh, naší práce by mělo být to, Eh, abychom se také zaměřili na to, jestli některé státy zkrátka nepoužívají daňovou politiku k nelegální eh, státní pomoci. Jinými slovy, je potřeba se zaměřit právě na toto. Ale eh, jestliže si myslíte, že je důležité také, aby Evropa rozhodovala o daňové politice, Eh, tak vám mohu říci, že budeme ignorováni radou. Čili já si myslím, že bychom měli být konstruktivní a měli bychom se soustředit pouze na to, k čemu můžeme skutečně přispět k dobrému řešení. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Děkuji, vážený kolego. Ještě poslední poznámka ze strany předsedy Gualtieriho. Prosím, nehovořte příliš dlouho, protože hned za dvě minuty budete předsedat ve vedlejším sále. Roberto. Ne, chtěl jsem jen říci, že panu Foxovi pošleme kopii smlouvy o Evropské unii, kde je napsáno, jak to má vypadat z unii i v daňové oblasti. Ano, rozdáme také všem členům mandát, který nám dala konference předsedu a který odkazuje na politiku volné soutěže. Kolegové, prosím, než odejděte, jsem rád, že pan Demasi zde velmi správně hovoří o kolektivním nadšení. To mě opravdu nepřekvapuje, protože většina lidí se považuje za iniciátory tohoto výboru. Říká se, že vítězství má mnoho otců, zatímco porážka je sirotek. Takže my si přejeme, abychom měli 45 otců a matek našeho vítězství za 6 měsíců. Naše příští zasedání, kde začneme pracovat tím, že jmenujeme zpravodaje, proběhne v pondělí 9. března ve Štrasburku hned po zasedání výboru Ekon ve 21 hodin. Je to trošku pozdě, ale začneme pracovat společně. Já vám děkuji za vaši důvěru a rád bych vyjádřil, vyjádřil přesvědčení, že společně odvedeme dobrou práci. Končím zasedání.